Colleagues, um, ladies and gentlemen, have attention, please. We have a long... Dámy a pánové, dobré jitro. Máme před sebou dlouhý program a proto bychom neměli ztrácet čas. Takže bychom nyní měli zahájit posuneme bod číslo pět programu a to je a to je dvoustranná ochrana doložka dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. A místo bodu 5 budeme diskutovat o bodu číslo 20 a to je dohoda o volném obchodu jako takovém mezi Evropskou unii a Korejskou republikou a vyslechneme si našeho zpravodaje Roberta Sturdyho. E, pokud žádné námitky proti této změně nejsou, pak program schvaluji. Máme zde také zápis ze schůze z 1 června a tento zápis budeme považovat za schválený, jestliže do konce této schůze nebudou vzneseny žádné námitky. A nyní sdělení předsedy, takže veškerou korespondenci máte ve svých podkladech, tak že celá schůze bude vysílána přes internet mimo části, která se bude odehrávat za zavřenými dveřmi a já mezi námi vítám paní Helenu Woldovs Herr a pana Benjamina Herre, kteří jsou administrátory. Paní Jerde nahrazuje pana Sopinga, který odešel ze sekretariátu a šel do úřadu Evropského parlamentu ve Washingtonu a Benjamin Ray nahradí Mercedes Rodriguez, která jde na mateřskou dovolenou a bude na ní další šest měsíců. Srdečně vás oba dva vítám v našem výboru. A nyní se přejdeme k bodu číslo čtyři a to je pro brání pozměňovacích návrhů, protože jsme rozhodli, že hlasování se dnes konat nebude, bude se konat zítra a přesto budeme dnes diskutovat o pozměňovacích návrzích. Proto vám předávám slovo a jak víte, tak tady existoval, vznikl určitý právní problém týkající se právní přípustnosti původní ochranné doložky. My jsme požádali o stanovisko právní služby. A já jsem si říkal, zdali pan Pasos je zde mezi námi, ale... ale někdo zde zastupuje právní službu a proto vám dávám slovo Daniela Kaučí. Tak, aby nám tato paní z dělila přípustnost této ochranné doložky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Byli jsme požádáni z, e, o stanovisko k tomu, zdali doložka je právně závazná. Na začátku musíme říci, že dohoda se vztahuje na místní domácí průmysl, ale není to tam definováno přesně a komise pak říká, že se to týká komunitárních výrobců celkově a týká se to eh, příslušných eh, produktů, které jsou obchodovány v EU a dalších výrobců a to dalších výrobců, kteří jsou eh, většinově zastoupeni na území EU. Takže otázka zní, zdali tato doložka může působit eh, pouze, jestliže se toto vztahuje pouze na několik území v, v rámci EU. Eh, instituce vždy musí zaručit, aby také dělala taková opatření, e, která nebudou v rozporu k celkovým opatřením a také, aby nezmenšovaly práva, která získala třetí strana v průběhu jednání. Když byla vyjednána dohoda s Koreou, tak domácí trh byl celkový trh a byl to tedy celkový trh jak v rámci EU, tak v Koreji. Protože místní průmysl není specificky definován v dohodě, tak by se dalo také uvažovat, že toto potka, po, také pokrývá pobídky v jedné či dvou oblastí v EU a také mimo rámec EU. My jsme se dívali na e, příklady a také jsme zjistili, že tady existovaly například takovéto doložky v rámci IPAS. E I když IPAS e jako takovéto nenabízejí takovéto ochranné doložky, tak je to velice podobná situace jako u dohodě s o volném obchodu s Koreou. Proto bychom chtěli zdůraznit dva body. Za prvé, tato interpretace by mohla také eh, souviset s tím, že by Korea by takto usnesení mohla napadnout, by mohla, Korea by mohla říci, jestliže budete aplikovat regionální ochranné doložky, pak by to mohlo být ve prospěch EU. A za druhé, nemůžeme ignorovat skutečnost, že regionální pobytky by nenarušily také do určité míry fungování společného trhu. Proto to my jako právní doporučení říkáme, že jestliže e, výbor se chce poskytnout tyto ochranné doložky, pak by tyto ochranné doložky měly být používány pouze výjimečně a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení společného trhu. Proto my doporučujeme, a že můžete mít regionální ochranou doložku, ale musí být výjimečná, proto jsme proti generalizaci takovýchto ochranných doložek. A to je to, co chci říci. Doufám, že jsem to správně vysvětlila a jsem vám, pane předsedo, dále k dispozici. Děkuji právní službě za stanovisko. které vlastně říká, že do jisté míry je regionální ochranná doložka legálně, právně v pořádku. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit k tomu, co řekla právní služba? Protože se nikdo nehlásí. Prosím pane předsedo. Možná, že by právní služba mohla vysvětlit, jak bude probíhat uplatňování té regionální výjimky u této doložky? Znamená to, že pro jeden stát bude učiněna zvláštní celní úprava, anebo to znamená pro celou Evropskou unii s ohledem na to, že se to bude týkat jednoho regionu či jednoho státu, bude učiněna samostatná zvláštní úprava? To je přesně to, proč jsme řekli, že tato doložka musí být výjimečná. Musíte zavést speciální opatření pro buď jeden nebo více členských států, což by v praxi bránilo správnému fungování vnitřního trhu. Proto říkáme, že to můžete používat, protože jsme vždy umožňovali použití této doložky, ale nebyla Eh, v praxi používána. Proto jsme řekli, že musí být výjimečná, používaná pouze ve výjimečných případech a zároveň musí být dočasná. Děkuji. Takže vidíte, že právní povaha zde není spochybněná, aspoň co se týče obsahu, politického obsahu regionální ochranné doložky. Je to tedy, je tedy nyní na členech výboru, aby rozhodli. Asi by bylo dobré, abychom eh, dali slovo Pablovi, našemu zpravodaji, aby nám řekl své stanovisko. Eh, Já bych začal tím, že poděkuji všem členům dnes za jejich příspěvky. Měli jsme několik jednání, jak eh, vícestraných, tak dvoustraných a musím říct, že příspěvky byly opravdu zajímavé a výrazným způsobem obohatily zprávu. Jsem si, jas, jsem si jistý, že pokud bude tato zpráva úspěšná, tak to nebude jenom um, mojí zásluhou, ale také díky všem členům výboru. Pojďme se zabývat detaily. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které opravují některé technické uh, závady, například 42, která se týká komitologie, a také jsme přijali kompromisní návrh číslo 6 pana Ahnese a paní Sofy. Co se týká šetření. Dále, co se týče e, definice přímo soutěžícího produktu, tady je pozměňovací návrh 44 pan Muscadini, 45 pan Susta, až 36 pan Bennett 47 Pantéovi. Myslíme si, že tyto pozměňovací návrhy mm, přinášejí vyjasnění textu. Nyní pětka. Pětka se týká toho, kdo může požádat o vyšetřování a my jsme požádali o to, abychom návrh pana Felese zahrnuli, protože se domníváme, že musíme mít aspoň 25% zastoupení na, výbor, na výboru, pokud se budeme zabývat eh, opatřeními proti antidumpingovými. Dále, co se týče poradní skupiny, která může také zahájit vyšetřování, a pak je zde ještě celá řada dalších pozměňovacích návrhů, například 16, 9 a 81. My se domníváme, že tyto pozměňovací návrhy jsou pozitivní a můžeme je podpořit. Nechceme diskriminovat různé sektory. Domníváme se, že je potřeba podpořit také automobilový průmysl a 100 tisíc, 100 zaměstnanců, kteří v tomto odvětví pracují. Některé z těchto bodů byly zahrnuty do ustanovení dohody samotné a pak jsou zde ještě pozměňovací návrhy, které jsou spíš obecnějšího charakteru. Co se týče netarifního omezení, tak toto téma zahrneme do bodu odůvodnění, protože si nemyslíme, že je to téma, které by se mělo objevit v textu samotném. Dále jsou zde, je zde odkaz eh, na přizpůsobovací fond, eh, liberalizaci a tak dále. Také zde máme pozměňovací návrh 43, my se domníváme, že to je dobré řešení problémů, které vznikají v této oblasti. Co se týče pozměňovacích návrhů, které se vztahují k lhůtám, tady si myslím, že musíme postupovat opatrně. Trvání ochranné doložky, to je vždy vyjednáno v rámci dohody. Takže bychom si měli uvědomit, že tyto hluty nemůžeme měnit. A proto právní služba trvala na tom, že až budeme měnit tyto články, tak, budeme, tak nebudeme v souladu ve smlouvou samotnou, proto jsme od nich upustili. Pak zde byly ještě některé návrhy, které se týkaly toho, jak stanovit eh, míru újmy. A bod 7 říká, že výčet, který poskytla komise, není vyčerpávající a pak jsou zde ještě jiné aspekty, které musíme mít na paměti. Také jsme dodali některé detaily k eh, určitým výrobkům, které jsou dováženy z třetí země a jejich objem je poměrně vysoký. A my si myslíme, že v některých částech jsou naše návrhy příliš omezující. Vyslechli jsme si také názory komise při několika příležitostech a snažili jsme se zahrnout eh, jejich názory do bodu 10. Týkalo se to hlavně platformy online a řeklo se, že do této platformy se bude moci zasahovat až poté, co budou ukončeny konzultace. Dále, co se toče, týče uplatňování regionální ochranné doložky, již jsme si vyslechli argumenty ze strany právní služby Máme zde pozměňovací návrhy k regionálním ochranným opatřením. Jedná se o pozměňovací návrhy 50, 60, 61, 62. Je to článek 2 odstavec 1. Tady je koncept eh, regionálního výrobního odvětví. A naším cílem bylo mít eh, nařízení, kde bude, která bude, které bude obsahovat eh, regionální ochranou doložku. Dnes jsme od právní služby slyšeli, že koncept regionálního výrobního odvětví může být používán pouze při výjimečných příležitostech. A z tohoto důvodu se budeme držet našeho původního pozměňovací návrhu 7. Vztahuje se to k článku 16 původní dohody, kde jsou definovány regiony jako region nebo regiony jednoho či více členských států. Naším cílem tohoto pozměňovacího návrhu bylo následující. My jsme proto, abychom vytvořili rovné podmínky. A chceme, aby výsledek jednání s komisí a radou byl právě takovýto. Nicméně, kolegové, náš postoj musí být pevný, pokud chceme dosáhnout našich cílů. Bernd Lange. Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji, protože již jsme měli několik zasedání a velice intenzivně jsme během nich pracovali a domluvili jsme se na sedmi ústředních bodech, o kterých budeme zítra doufejme také pozitivně hlasovat. Za prvé, chceme, aby úprava o duty drawback by byla také zapojena do ochranné doložky. Tady máme například také pozměňovací návrh 29 pozměné formě článek 3 a takže tady je jasné, že i když uplatníme duty drawback, takže toto bude součástí ochranné doložky. Za druhé, zabýváme se také netarifními celními překážkami, které mohou být relevantní. Za třetí zabýváme se také sociálními a ekologickými standardy, které musí být závazně dodržovány, které také mohou narušovat konkurenci. A za čtvrté, my se zabýváme zvláštními ekonomickými zónami. Právě v Jižní Koreji existuje jedna takováto zóna a my říkáme zcela zcela jasně, že když toto má být zohledněno, pak je třeba také legislativu aktualizovat. Za páté chceme a e, spolehlivá čísla, jednoznačné ukazatele v článku 4.5, transparentnost prostřednictví platformy online. Za šesté chceme, aby občanská společnost, která dohodou také získá novou pozici. Například no také se budou zapojovat domestic advisory groups. A za sedmé, chceme, aby komitologie byla strukturována tak, aby parlament sehrával silnou roli. To znamená změna komitologie a tak, aby poslední slovo zůstalo na straně parlamentu. Toto je pro nás celkově nutné, protože tady se tady hovoří také o budoucí přestávce pro legislativu a potom je tady jedna kontroverzní záležitost, to je regionální ochranná doložka. My jsme nyní slyšeli, takže jestliže vůbec, pak by to měla být pouze výjimka a to je posňovací návrh 7 zpravodaje, který se uplatní a tím se budeme muset ještě částečně zabývat, ale myslím si, že celkově se nám povedlo opravdu zaujmout velice dobré stanovisko, které parlament ctí. Děkuji, děkuji vám. Pan Kazak. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, chci nejdříve říci, že jsem velmi spokojen tou, se, se s prací zpravodaje. Spolupráce byla velmi dobrá a plně se zohlednil také postoj naší frakce, zejména v pozměňovacích návrzích. V podstatě můžeme souhlasit se všemi body tohoto kompromisu. Pokud jde o časový plán a pokud jde o lhůty, tak i tady si myslím, že bychom tam měli mít 200 dnů na to vyšetření tak aby ten proces byl efektivnější a jde o to, aby ochrana opatření na regionální úrovni eh, byla funkční. Tady mohou zpravodaje také podpořit. Je to velmi inovativní, že může je konat více zemí či regionů. A také jsem se zájmem vyslechl právní postoj právní služby. Je to zajímavá situace a souhlasím také s tou platformou online, která bude zřízena, tak aby mohla dojít k výměně názorů mezi průmyslem a parlamentem. I to je obsaženo v návrhu zpravodaje. To vyjasnění eh, ze strany pana Zalbeho, pokud jde o ekonomické faktory, to bylo velmi výstižné a myslím si, že tím bude tento materiál daleko jasnější. Pokud je o následná opatření, to je také velmi jasný bod. A myslím si, že všechna fora je třeba průběžně udržovat mezi Evropskou unii a Koreou, protože jsou tam některé sektory, kterých by se to mohlo týkat. Pokud je o dohody volného, o volném obchodu, tam je ještě několik bodů, e, které nám dělají starosti, ale jsou to body, které se opakují. Článek 14 e, protokolu původních pravidel e, musí platit a pokud jde o komitologii, tady musíme zajistit, aby politika zahraničního obchodu zůstala i nadále ve výlučné kompetenci EU a myslím si také, že názor právní služby by k tomu byl zajímavý. Tolik tedy k tomuto tématu a samozřejmě také máme ještě některé pozměňovací návrhy pana Gnaldyho a pana Toreho, to jsou stínoví zpravodajové. A já doufám, že zpravodaj a všichni ostatní kolegové budou moci akceptovat naše pozměňovací návrhy. Než ukončíme tuto diskusi, tak ještě pan Robert Štědy. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně se chci vyjádřit ke dvou bodům. Za prvé, pane Langen, já s vámi plně souhlasím u duty drawback a kom, toto by dodalo pouze 1,5%. A kdysliže tomu tak je, tak proč bychom nemohli akceptovat duty drawback pro výrobce? Já jsem vždy jsem si dělal starostní o regionální identitě. Mně se vaše návrhy líbí a vy byste nám možná mohl také vysvětlit, co myslíte slovem několik zemí. A já vám blahopřeji k vaší skvělé zprávě. A ta je opravdu skvělá. Máme tady pouze určité starosti a obavy ve vztahu k regionu takže doufám, že veškeré rozdílnosti a rozdílné názory se vyjasní do zítřka a zítra budeme hlasovat. Chce ještě pan zpravodaj na závěr něco dodat? Simplemente respecto al, al tema regional, eh, existen por algunos países, algunos estados miembros y algunos... Eh... Některé členské státy, některé sektory mají určité pochybnosti, pokud jde o dohodu s Koreou. Myslím si, že to bude výhodné pro obě strany a tam se musíme dát do práce, abychom překonali ještě váhání těch, kteří stále ještě váhají. Myslím si, že se dá všechno udělat přes tu ochranou doložku. Dočasně a jako výjimku. Je třeba to jasně říci, jinak děkuji všem, děkuji také kolegyně a kolegům za kom jako známky. Děkuji. Chce právní služba dodat některé připomínky, které se týkají komitologie v rámci pozměňovacích návrhů? Je to pravda? Chcete se vyjádřit? Ano, pokud chcete, abych se vyjádřila, tak já to udělám, pokud na to máme čas. My v zásadě podporujeme pozměňovací návrhy zpravodaje, tedy abyste byl e, zaveden poradní postup, který by doplnil řídící postup. Náš jediný problém máme s tím pozměňovacím návrhem, který zavádí veto opatření ze strany parlamentu. V tomto případě se jedná o rozhodnutí, která se e, týkají buď uplatňovat nebo neuplatňovat ochranou doložku, anebo uplatnit definitivní ochranou doložku. Dnes parlament e, a rada a e, komise do té doby, než vstoupí nařízení 291 v platnost, budeme používat komitologii. A musíme zatím tedy odkazovat na to, co je v rozhodnutí o komitologii a v tomto řízení zatím veto obsaženo není. Zatím se musíme tedy držet toho, co je v nařízení 291 a většina výborů parlamentu, včetně INTA, navrhli, že zde bude právo parlamentu zablokovat to, co přijme komise. Nicméně, v tento moment se musíme držet toho, co je v rozhodnutí o komitologii a obávám se, že veto eh, v tomto řízení není a to je jediný element, na který jsem chtěla poukázat. Ale samozřejmě nakonec to bude určitě politické rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, vaše připomínky budou určitě zohledněny eh, politickou skupinou při hlasování zítra. Dobře, pojďme se posunout dál. Je to bod 20 na našem programu jednání. Jedná se e, o volném obchodu s Koreou a budeme se zabývat dohodou samotnou. Je důležité uvědomit si důležitost této dohody o volném obchodu. Je to e, jediná bilaterální dohoda o volném obchodu, e, kterou Evropská unie uzavřela v posledních deseti letech. A zatím dám tedy slovo našemu zpravodaji, panu Robertu Sturdymu, a než tak učiním, tak eh, bych eh, chtěl spochybnit eh, některá stanoviska, která zazněla v médiích. A tato stanoviska obvinovala parlament z toho, že parlament může za to, že ratifikace této dohody o volném obchodu eh, proběhne nejdříve v listopadu tohoto roku. Musím říct, že my s tím nemáme nic společného, protože my jsme se tímto procesem začali zabývat ve velmi rané fázi. A ještě předtím, než nám toto téma bylo v eh, oficiálně předáno ze strany rady, tak jsme byli aktivní. Takže pokud je zde nějaký výnik, tak si myslím, že to určitě není parlament. A dám slovo Robertu Sterdimu. Chtěl bych vás informovat o tom, že dnes jsou jeho narozeniny, takže mu gratulujeme a vše nejlepší. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo já kdybych věděl, že to řeknete, tak opustím místnost. Bylo to trapné, protože když se mém věku dostanete k tomu, že slavíte narozeniny, tak ty narozeniny už nejsou tak důležité. Chtěl bych nejprve poděkovat Pablovi. Většina obav, které jsme měli, a stahovala se k této zprávě, to, o těch jsme se již bavili. Eh, vítám eh, toho, že vaše zpráva eh, vlastně pomohla k dobrému pokroku. My zde určitě nejsme, to říkal správně pan předseda, že bychom chtěli něco zdržovat, chceme jít správným směrem a chceme, aby dohoda byla výhodná jak pro Evropskou unii, tak pro Korejskou republiku, jeho Korejskou republiku. A je důležité, aby evropský průmysl měl adekvátní opatření, jak říkal pan Lang, k tomu, abychom zajistili, že věci budou správné. Musíme mít na paměti, pane předsedo, toto je vůči zpráva. Bude uzavíráno mnohem více dohod o volném obchodu a je proto dobře zásadní, aby tato dohoda o volném obchodu byla nastavena správně. Já jsem zde nenavrhoval žádné pozměňovací návrhy k textu. Nicméně ke své zprávě jsem eh, předeslal důvodovou zprávu, která bude distribuována dnes všem eh, stínovým zpravodajům, kteří se zabývají touto zprávou. A samozřejmě si vyslechnu všechny jejich připomínky a budu se snažit eh, text upravit tak, aby to vyhovovalo požadavkům tohoto parlamentu. Domnívám se, že je důležité, abychom se poté posunuli k ratifikaci co nejdříve. Bude to výhodné pro EU, bude to výhodné pro Koreu, bude to výhodné pro spotřebitele a i pro průmysl. Nacházíme se v době, kdy průmysl obecně na celém světě trpí. To bychom si měli uvědomit a já se samozřejmě moc těším na to, že uslyším i vaše připomínky. Nejenom dnes, ale i v příštích týdnech a doufám, že podle vašich eh, připomínek tu vodovou zprávu upravím. To je takový krátký úvod a myslím, že, bych, že jsem pokryl vše, co jsem chtěl. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Jelikož toto je skutečně první zpráva k tomuto tématu, a jelikož spousta dalších zpráv se zatím připravuje, tak já souhlasím s tím, že tato dohoda o volném obchodu by měla být takovým, být takovým příkladem. Dám nyní slovo ostatním eh, členům panu Langovi. Dankeschön. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, já si myslím, že tady máme takovou modelovou dohodu, a proto také se na ní musíme pečlivě podívat, zejména proto, že je to první dohoda podle Lisabonské a po Lisabonské smlouvě, čili to je otázka celkového postoje EU, ale také postoje parlamentu a silnějšího postoje. Dokázal bych si představit, že při budoucích eh, dohodách budeme více zapojeni do celého vyjednávacího procesu a ne až ke konci, jak řekl pan Stardy, dostaneme možnost říct ano či ne. To je pak otázka rozhodnutí. U této dohody samozřejmě je celá řada pozitivních prvků, které jsou také v zájmu evropského průmyslu, evropských zaměstnanců, pokud jde o přístup k trhu v oblasti chemického průmyslu, anebo také přístup k trhu v oblasti služeb. Nicméně, a to, co je třeba hodnotit kladně, podle mě je to, že v této dohodě se poprvé hovoří o sociálních a ekologických standardech závazných, ty tam jsou takto zapracována, zejména ty základní pracovní normy organizace Mezinárodní organizace práce a standardy OSN. A já vítám, že e, Jižní Korea také bude uplatňovat ty základní normy práce Mezinárodní organizace práce zejména pokud jde o možnost odborové činnosti, tam jsme měli v minulosti některé příklady, kdy tato základní práva byla spochybněna. Takže to je pozitivní aspekt této dohody a také občanská společnost je zapojena. To znamená, jak v Jižní Koreji, tak také tady v Evropské unii Máme Domestic Advisory Groups, kde je průmysl, odbory a nevládní organizace a že obě strany mají možnost, aby tuto dohodu o volném obchodu sledovali při vyjednávání a to si myslím, že eh, bude vždycky takto, že je nutné, aby občanská společnost zapojena byla. Pokud se podíváme na takové ty problémy, tam jsou takové tři obory průmyslové, které mě napadají. Loděřství, textilní průmysl a automobilový průmysl. U loďařství jsme už v minulosti měli problémy s otázkou dumpingových a antidumpingových opatření a já si myslím, že tady je třeba hrát s otevřenými kartami tak, aby evropské loďařství mělo i nadále budoucnost a aby nebylo konfrontováno s nekalou konkurencí v rámci této dohody o volném obchodu. Automobilový průmysl. Tady si myslím, je to mimořádně relevantní, protože ten objem toho obchodu v automobilovém průmyslu, ani ne tak pokud jde o auta, ale pokud jde o hodnotu, je mimořádně velký, možná větší než v jiných sektorech, které spadají pod tuto dohodu. A tady je třeba skutečně velmi podrobně proskoumat, zda tam je dostatečná rovnost v oblasti konkurence. A tady bych měl několik otázek. Jedna otázka se týká duty drawbacku. Proč? To znamená navracení nebo osvobození od sla. Proč se vlastně eh, Korejcům, eh, kteří spolupracují s eh, firmami ze třetích zemí, se kterými nemáme spolupráci, toto poskytovat, když v Evropské unii za stejné díly, například akumulátory do elektroaut, se bude doplácet. Tam je nerovnováha. Máme tam bezpečnostní doložku po pěti letech a doufám, až budeme zítra hlasovat, že tam budeme mít odpovídající úpravu v této bezpečnostní nebo ochranné doložce. Ale je to velmi kritický bod podle mě. Já jsem v pátek jednal ještě s jedním subdodavatelem z Evropy a ten nedokázal pochopit, proč subdodávky se nenakupují za stejných podmínek, jako, u, jako je nakupují evropští výrobci tuto chvíli, pane Stardy, to zatím není tak relevantní problém, protože tam půjde maximálně o 8 autodílů, ale je třeba podívat se do budoucnosti, zda se toto číslo nezvýší, zejména proto, že automobilový trh v Koreji má monopolní strukturu. Jedna firma tam měla asi a má 80% podíl na trhu, čili má dominantní postavení. Druhý aspekt právě u automobilového průmyslu se netýká zhoršení konkurenční situace tady v Evropě, ale týká se přístupu na trh v Jižní Koreji. Ten trh je daleko menší, to je jasné, ale přesto tam existují eh, vážné bariéry. Otázka pokud jde o povolovací mechanismy, pokud jde o daňové zákonodárství, anebo pokud jde také o další věci. Musíme zajistit, aby v budoucnosti v rámci dohody, která otevírá přístup na trh, bylo zajištěno to, že tam nebudou netarifní bariéry a že evropská úprava bude uznávaná a nebude podléhat dalším břemenům či zátěžím. A já si myslím, že bychom v té zprávě toto měli jasně říci. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím ale je to první dohoda, která se podepisuje po Lisabonu. My musíme postupovat velice odpovědně, nejenom jako parlament, ale jako také náš výbor. My můžeme využít této příležitosti, abychom vyslali jasný signál. A sice ten, že jsme pro dohody o volném obchodu, protože vyvážené dohody jsou ve prospěch obou dvou partnerů. A za druhé, jak řekl pan Langen, pak musíme jasně říci, že v průběhu jednání je třeba více také pohlížet na naše instituce, tedy parlament a další instituce. Pan Scholz, děkuji, pane předsedo. Já ještě chci uvést dva důležité aspekty, i když souhlasím s mnohým, o čem hovořil pan Langen v souvislosti s významem této dohody. V této souvislosti chci jít ještě o krok dál. My žijeme ve velice konkrétní době. Máme finanční a ekonomickou krizi a proto zaměstnanci v mnoha odvětvích se na toto budou dívat, kteří budou přímo dotčeni a budou se tedy dívat dopady na této dohady. A proto musíme také zdůraznit význam sociálních a ekologických standardů pro budoucnost a musíme také více pozornosti věnovat ekonomickým ukazatelům. Proto bychom se více měli zabývat tím, jak jaké rámcové směrnice máme pro tyto standardy a jak je můžeme aplikovat a transponovat. Protože tyto standardy a tyto směrnice musí i zaměstnanci a pracující uznávat. Jinak my jako parlament budeme souhlasit se strategií, která dále prohloubí rozpory v EU. A tady se jedná opravdu o velký projekt a proto musíme brát tuto dohodu velice vážně a musíme stále požadovat dodržování dodržování našich standardů. A za druhé, co považuji za velice důležité, co řekl také pan eh, Sterdy, že tato dohoda musí být partnerská. My tedy vyjednáváme na stejné úrovni mezi EU a Jižní Koreou. A proto je třeba brát vážně v potaz i zájmy jeho korejských eh, občanů. Eh, a v budoucnosti až e, také se bude jednat o účast Evropského parlamentu na těchto dohodách, o tom hovořil pan Langen, tak tady bychom mohli přemýšlet jaké, také o tom, jak by mohlo, mohla EU také e, přispívat ke zvyšování prosperity v příslušných zemích, se kterými budeme mít dohody. Takže jde především o to, abychom společně s našimi partnery přemýšleli o nové ekonomické politice. A já tady také myslím na diskusi z posledního summitu Evropské rady. Tady se také diskutovalo o budoucí ekonomické politice EU. Názory na tuto politiku nejsou jednoznačné, ale my také jako parlament se zde musíme řádně profilovat. Děkuji. Další řečník Giovanni. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že zde byla vykonána skutečně skvělá práce. Jedná se o ochranné doložky, dále nebudu nic dodávat. Já chci poblahopřát kolegovi a také chci poděkovat panu Stordovi za jeho práci. A taková jedna politická úvaha z mé strany. My nediskutujeme o asociační partnerské dohodě volného obchodu s chudou zemí. Tady se jedná o dohodu se zemí, která dosáhla takový, takovou úroveň rozvoje a prosperity, kterou známe i my. My v rámci EU máme také hodně sociálních problémů, možná, že ještě větší sociální problémy, než které existují v Jižní Koreji. My, když uzavíráme dohodu o volném obchodě, tak o tom jsme jednali deset let, ale můžeme čekat ještě další roky, neboť my tady musíme pracovat na, samozřejmě na všechny strany. My nemůžeme pracovat jenom na dohodě, která bude pouze modelová. Já jsem si vyslechl pana Langeho. Všechny pozitivní aspekty vedou k principiálním výrokům. Všechny negativní výroky pak toto má dopady na život našich občanů. to je bilaterální dohoda a pokud se týče sociálních a ekologických standardů, tak pokud my jako EU to nebudeme prosazovat, já si myslím, že je jasné toto prosazovat vůči Koreji. Samozřejmě jsou tady i další země, jako Čína a Indie, tam jsou e, normy v jiné podobě, ale potom u Koreji a u Brazílie to vypadá jinak. A ta negativní e, stránka se dotýká nás, protože vyjmeme-li z dohody e, finanční a pojišťovací služby, pak my vlastně tady vyčlenujeme finanční sektor a jestliže otevřeme náš trh pro prodej alkoholických nápojů a léků, já si myslím, že v Koreji nebudeme moci prodávat potraviny jestliže nebudeme hovořit také jazykem příslušných eh, lidu, pak je jasné, že v novinách se potom píše, proč jednou se hlasuje pro Nutelu a jednou pro jiné, eh, například pro cukety. ale tady se jedná především o protiprotekcionismus. Já jsem pro otevření trhu, já jsem spíše liberální v těchto otázkách. Sociální eh, jistoty a také sociální rovnost je důležitá. A my nemůžeme rozdělit takto veškeré požitky. A tady máme také oblast AKT, ale když hovoříme o konkurentu, což je Korea, tak já si myslím, že opravdu sociální a další standardy, ekologické standardy musí být zachovány. My bychom měli pomáhat, ale my zase za deset let uzavřeme dohody o volném obchodu v jiné části světa za deset let. A pokud se týče této dohody, tak tady musíme být odvážní. Demokraté v USA ty, ti to také pochopili ale my tady máme pouze akademickou dohodu a nesmí jí padnout za oběť tisíce pracovních příležitostí. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme komisi. Ignacio Garcia. Uh, well, thank you very much. I don't think... Děkuji. Já se nemyslím, že můj příspěvek bude dlouhý. My jsme měli spoustu příležitostí, abychom se pobavili o této dohodě. Takže nejprve začnu s tím, že velmi pochválím Evropský parlament za to, s jakou náležitou péčí projednává toto téma. Diskuze jsme vedli ještě předtím, než byl zahájen eh, postup dohody, postup, postup souhlasu, pardon, takže vidíte, že vidíme, že parlament toto téma bere vážně. Doufáme, že dohoda bude ratifikována eh, v září a že se poté rychle postune, posune v našem postupu dál. Mnozí z vás eh, poukázali na netarifní překážky. Já musím jasně říct, že tato dohoda obsahuje velmi konkrétní závazná opatření, která se týkají eh, netarifních překážek. My máme velký zájem o to, aby naši, náš průmysl nečelil těmto překážkám v Koreji a tím pádem toto téma budeme pečlivě sledovat a budeme dohlížet na to, že Korea bude své závazky dodržovat. Je to také velmi inovativní dohoda, protože jsou zde zavedené ekologické a sociální normy. Inovativní nejenom jsou pohledu oblasti působnosti, ale také kvůli tomu, že nezávislé organizace, odbory a jiní budou zapojeni do implementace těchto závazků. Ještě jedna malá připomínka, která se týká zapojení Evropského parlamentu do jednání. My samozřejmě chceme, aby parlament byl zapojován do těchto dohod o volném obchodu. Myslíme si, že to je pozitivní a dnes ještě později se budeme bavit o jednání s Indií a já bych chtěl reagovat na otázky, které může mít parlament, které se vztahují na toto jednání s Indií. Nicméně, myslím si, že není správné, když říkáte, že jste byli zapojeni do, té, do vyjednávání teprve po té uzavření této dohody. Nesmíme zapomínat na to, že postoj Evropského parlamentu pro nás byl vždy důležitý vůči Koreji. Spolupracovali jsme s některými z vás a také jsme od vás slyšeli velmi konkrétní doporučení, které se přijme zohlednit při jednání s Koreji. Musím tedy říct, že jsme velmi z velké části zohlednili vaše připomínky, váš postoj v průběhu celého vyjednávání s Koreji. A pokud byste se chtěli detailněji pobavit o nějakém konkrétním aspektu této dohody, tak se se mnou spojte, ať se to bude týkat čehokoliv my jsme zadali nezávislým hodnotitelům, aby provedli hodnocení dopadu této dohody o volném obchodu s Koreí. Práce probíhá a pokud máte nějaké otázky i k této části, tak rád odpovím. Děkuji za tuto první výměnu názoru a dám slovo panu Stardimu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, navázá na pana Langa a na něco, co řekl. Pan Lang říkal eh, něco o antidumpingu. A pokud jde o mě, tak v celém jednání o dohodě o volném obchodu tak je zde, existuje antidumpingová legislativa. A já si myslím, že to už je součástí dohody, že to na to nemusíme speciálně upozorňovat. Mohla by to komise potvrdit? Dále pan Suster řekl, a já jsem obecně pro tuto dohodu. Myslím si, že jsou zde ještě některé věci, které můžeme vylepšit, ale myslím si, že je zde spousta dobrých, příznivých věcí pro Evropu. Je zde celá řada věcí, které musíme ještě objasnit a vyřešit, ale já se domnívám, že Evropě tato dohoda přinese dlouhodobě užitek a to je to, na co bychom se měli soustředit, tedy obecný užitek pro Evropu. Já souhlasím, že jsou zde konkrétní problémy a, je pravda, že bychom měli na některé ty problémy poukázat v té důvodové zprávě a děkuji za vaše připomínky. Komise, mohli byste vyřešit eh, to, co se týče ustanovení o antidumpingu? Dohoda s Jižní Korojí zachovává právo jak Jižní Koreje, tak Evropské unie uplatňovat antidumpingové opatření. Není zde žádné omezení této práva. Jsou zde jisté ustanovení v dohodě, které jsou v souladu s evropskou legislativou o antidumpingu. Nicméně tato dohoda v žádným způsobem neomezuje právo ani Koreje ani EU uplatňovat antidumpingové opatření. Antidumping je vyloučen z, z oblasti působnosti řešení sporů. E, jedno téma důležité to jsou dotace, dotace podle VTO. A to je téma, které je e, důležité pro některé sektory, jako například loďařství, to je ten sektor, který zmínil pan Lang. Dobře. Chtěla bych vás upozornit, že eh, do diskuze o návrhu zprávy je naplánována na září. Dobře. Pojďme se vrátit k bodu 6 našeho programu jednání. Jedná se o mikrofinanční pomoc Moldavsku. Náš zpravodaj je Juliu Winkler, PPE. A proběhne výměna názorů a také diskuze o návrhu zprávy. Jak víte, komise v červnu přijala návrh rozhodnutí o mikrofinanční pomoci Moldavsku. Prosím, mohli byste se soustředit? a chtěla bych vás poprosit, abyste byli potichu. Makrofinanční pomoc Moldavsku formou grantu ve výši až 90 milionů euro. A tato pomoc je důležitá proto, aby byly vyřešeny dopady, Evrop, dopady globální krize v Moldavsku ale je to také důležité pro podpoření reform, které probíhají v této zemi. Náš zpravodaj již vypracoval svou zprávu. Zpráva by vám měla být k dispozici, alespoň v angličtině. Takže dávám slovo Juliu Winklerovi, aby představil svou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. ze zájmu, eh, kteří eh, kolegové prokazují, je jasné, že Moldavsko určitě není Korea. Nicméně i přesto by to mohlo být velmi zajímavé téma pro EU. Já bych eh, hlavně zmínil tři body. Nejprve o samotné dohodě mikrofinanční pomoci, poté se vyjádřím k harmonogramu této zprávy a pak ještě k pozměňovacím návrhům. Jak jste, pane předsedo, řekl, jedná se o makrofinanční pomoc ve formě grantu. A tento grant je výši až 90 milionů. Jedná se o tři splátky v roce 2010, 2011 a je to pomoc zemi, která prochází velmi obtížným obdobím v posledních dvou desetiletích po pádu Sovětského svazu. Je zde demokratická vláda, která funguje již 8 či 9 měsíců a za to demokratická vláda mm, tu podporujeme při každé možné příležitosti a snažíme se samozřejmě integrovat postupně Moldávii do Evropské unie, nicméně ta cesta bude ještě dlouhá nejprve musí být splněna veškerá kritérie. kritéria. Nicméně na této dlouhé cestě by parlament měl jistým způsobem prokázat uh, sympatie a pro, poskytnout podporu Moldavsku. Jako zpravodaj jsem samozřejmě souhlasím s návrhem komise. Myslím si, že je důležité poskytnout uh, makrofinanční pomoc Moldavsku, ale i přesto navrhuji některé pozměňovací návrhy, protože mm, právě jsme slyšeli příklad takovéto makrofinanční pomoci, jak rada, tak e, parlament se bavil o tom, jak zlepšit transparentnost a, a také odpovědnost této pomis, této pomoci také je důležité vyjasnit eh, roli parlamentu při poskytování takovéto pomoci. A tím se dostávám ke svému druhému bodu, to jsou pozměňovací návrhy. Je zde pět pozměňovacích návrhů. Nejprve jedna a pět pozměňovací návrh. Ty se věnují ekonomickému a finančnímu výboru jako partneru při celém procesu. A také skutečnost, že podle mého názoru by eh, komise měla pravidelně informovat o této pomoci a měla by nám také poskytnout relevantní dokumenty. Pozměňovací návrh číslo dvě. To je pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že Evropská komise by měla průběžně informovat eh, hospodářský a finanční výbor a parlament o tom, jakým způsobem probíhá poskytování finanční pomoci. Trojka a čtyřka, ty se věnují harmonogramu, stejně jako eh, poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině. My se domníváme, že harmonogram pro splnění podmínek, které jsou připojeny k poskytnutí eh, makrofinanční pomoci, že by měly být jasně formulovány. A můj poslední bod, ten se týká harmonogramu, jak již jsem řekl. 24. 24. června to je lhuta pro pozměňovací návrhy. V červenci hlasování v INTA, není to tedy konečné hlasování, protože pořád musí ještě proběhnout eh, konzultace s národními parlamenty, tak to aspoň eh, stanovuje Lisabonská smlouva. Poté by měl být vytvořen mandát pro vyjednávání ze strany komise a rady a 30. srpna na setkání našeho výboru bychom mohli provést konečné hlasování. A poté na plenárce ve Štrasburku 1. září bychom mohli hlasovat. Děkuji, pane předsedo, za vaši konstantní pomoc a podporu a také děkuji sekretariátu a všem odborníkům za velký kus práce, eh, kterou odvedli a také za to, že mě jako zpravodaje podporovali. Dobře, máme nyní návrh zprávy, máme pozměňovací návrhy a návrhy stínového zpravodaje. Dám panu Kutašovi slovo nyní. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, cred că toată lumea cunoaște situația Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že všichni víme, jaká je v Moldavsku situace. Musíme říci, že změny, které se v Moldavsku odehrály a nové otevření směrem k EU bychom také měli podpořit. Premiér Latvilat jasně řekl, že nejdůležitějším moldavským cílem pro EU je přistoupení k EU. A formální jednání již byla zahájena 12. ledna 2010. Dále bych chtěl také říci, že Moldavsko bylo hluboce zasaženo ekonomickou krizí a mají velké rozpočtové problémy v současné době. Je to země s nejmenším příjmem na hlavu v příslušném regionu a v neposlední řadě chci říci, že současná vládní koalice je nadále křehká. A v této souvislosti si myslím, že bychom co nejdříve měli toto MFA schválit pro Moldavsko tak, abychom podpořili moldavskou ekonomiku a také demokratické reformy. Spravodaj pan Winkler řekl, že tato zpráva tedy tato makroekonomická, makrofinanční eh, pomoc by měla být také poskytnuta Ukrajině. Hlasovali jsme o tom a bylo to schváleno a já zde také podporuji postoj zpravodaje. Já podporuji co nejrychlejší schválení uh, této zprávy a poskytnutí pomoci Moldavsku. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Stínový zprávoda je pan Helmut Schutz, který je mezi námi, prosím. Možná velice stručně, pane předsedo. Myslím si, že je dobré vědět, že došlo k politickým změnám v Moldavsku, ale celá situace je složitější, než jak to na první pohled vypadá. Již celá léta, tedy šest let, existuje jasná orientace již tehdejší vlády směrem k těsnější spolupráci s EU. A také je se vznáší ve vzduchu myšlenka asociační dohody s EU a vstupu do EA. A EU toto odmítla. Tenkrát jsme se příznivě vůči bývalé vládě nechovali. A dnes ve výsledku došlo k situaci, která je velice nestabilní. A proto já bych řekl ano, finanční pomoc co nejrychleji, ale ne jako politický nákladový prostředek, ale jako praktická pomoc, která otevře občanům v této zemi perspektivu a také bude podporovat trvale udržitelný rozvoj Moldavska. A proto se ještě jednou seznámím s touto zprávou a také s pozňovacími návrhy a také předložím ještě kolegovi jisté pozňovací návrhy z mé strany. Za komisi nyní bude hovořit pan Temprano. Děkuji, děkuji pane předsedo. Komise by nejprve chtěla poděkovat eh, parlamentu a také tomuto výboru za podporu a za také předložení tohoto návrhu a také za urychlení eh, schválení této zprávy. Komise udělá vše, co je v jejich silách, tak, aby tento návrh byl implementován co nejdříve, poté co bude v září schválen. Pokud se týče pozměňovacích návrhů, tak komise tyto pozměňovací návrhy podporuje tedy tak, aby toto bylo harmonizováno s dohodou, kterou máme pro Ukrajinu a my tady jsme také dostali radu od právní služby, že máme také zabezpečit konzultaci, ale celkově tento proces podporujeme. Já vám chci něco říci o ekonomické situaci v Moldavsku. Ekonomika se zotavuje, také zde probíhá program s Mezinárodním měnovým fondem a cíle jsou plněny a my také předpokládáme, že první e, etapa programu s Mezinárodním měnovým fondem bude vyhodnocena a bude poskytnuta další splátka. A jedná se především o stabilizaci ekonomické a finanční situace e, v Moldavsku a situace z hlediska inflace je stále složitá. Došlo k velké inflaci. Národní banka udělala správné eh, opatření a sice zde byly zvýšeny úroky o 200 o 200 je bázických bodů a právě proto je důležité, aby tato pomoc byla poskytnuta co nejdříve. To je všechno za komisi. Okay, this closes our discussion. Let me remind you that that ano, chtěl bych vám připomenout lhůtu pro pozměňovací návrhy, to je 24. v poledne. A nyní bod číslo 7. změna nařízení Rady číslo 1215 roku 2009. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Eh, pan eh, Winkler ještě ukončí, uzavře diskusi. Já se omlouvám, pane předsedo, nechtěl jsem vás přerušovat, ale chtěl jsem udělat ještě několik poznámek a sice to, že bych chtěl poděkovat také za připomínky svých kolegů a zpravodajů a také pana Šolt se také zde eh, tedy si eh, potvrdit jeho názor, že nechceme zvyšovat nátlak, ale chceme poskytnout podporu, protože Evropská unie potřebuje stabilitu na svých hranicích a západní Balkán Balkán je v této souvislosti velice důležitým regionem a EU musí podporovat strukturální reformy v této oblasti, také demokratické změny a nesmí zvyšovat nátlak. O to nám také nejde. Já také budu dále diskutovat se svými stínovými zpravodaji o dalších pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji vám. Bod číslo 7 změna nařízení Rady číslo 1215 roku 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU či s tímto procesem zpěté. Spravodaj je pan Moreira a Tady se nám jedná o prodloužení eh, aplikace nařízení až do roku 2015. Tak jak vidíte z mé zprávy, já nejsem proti obsahovým změnám, které navrhla komise. ale protože nařízení obsahuje určité implementační kompetence rady, ne, nejsou založeny na komitologickém rozhodnutí z roku 1999, proto navrhuji určité pozměňovací návrhy, které by umožnily aby tyto kompetence byly přeneseny do oblasti eh, přenesených eh, aktů v rámci Lisabonské smlouvy. A dále se toto týká týká preferenčních dohod, které byly zavedeny článkem 1 zmíněného nařízení. Toto jsou hlavní, to je hlavní část a hlavní body mé navrhované zprávy, kterou máte ve svých podkladech. Tak nyní zahajuje diskusy, Zdali, ně, pokud někdo se chce této diskuse účastnit, Pan Julu, Julu Winkler, prosím, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já chci zdůraznit, že EPP vaši zprávu podporuje a také podporujeme vaše pozňovací návrhy. Především s nám jde o otázku aktu v přenesené pravomoci a takže my tady neděláme nic jiného, než přizpůsobujeme tento právní akt Lisabonské smlouvy. On behalf of the commission, Mr. Phil... Jménem komise pan Filip Cuisson. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Colin Brown jsem z jednotky eh, generálního ředitelství pro obchod. Jsem zde místo pana eh, Quisona, protože mi řekli, že se zde bude jednat o komitologii a já jsem eh, odpovědný za to témata. Nejprve děkujeme za zprávu, kterou vítáme. Jsou zde dvě připomínky, které máme. Nejprve obsahová připomínka a druhá připomínka k postupu. Co se týče obsahu, komise sdílí celkové zaměření pozměňovacích návrhů. Naprosto souhlasíme s parlamentem a to, že se potřebujeme přizpůsobit novému rámci, který stanovila Lisabonská smlouva. Musíme revidovat eh, různé implementační akty a také musíme eh, revidovat jednotlivé akty, které jsou vyhrazeny přímo komisi. Co se týče implementačních aktů, které byly eh, přijaty mimo proces spolurozhodování. Proč souhlasíme s tím obecným zaměřením pozměňovacích návrhů? Jsou zde některé konkrétní věci, kde si nejsme úplně jistí, že s nimi souhlasíme. Domníváme se, že pozměňovací návrh 4 by měl být spíše implementačním aktem. Myslíme si pozměňovací návrh 5 a 7, již vycházejí z implementačních aktů zastávajících rozhodnutí o komitologie. A máme pochybnosti, že pozměňovací návrh 6 je delegovaným aktem. My si myslíme, že to je implementační akt. Také jsme si všimli, že článek 10, kde jsou specifické pravomoci pro komisi, aby jednala pod uh, přeskumem rady, tak že by, že by to zde mělo být eh, ještě revidováno. My souhlasíme s obecným zaměřením, navrhujeme určité konkrétní věci, o kterých bychom se měli ještě pobavit. Co se týče postupu, tak ve sdělení, který, které je eh, přiloženo ke zprávě, tak tady je poukázáno na důležitost eh, preferencí, obchodních preferencí pro celý západní Balkán a hlavně pro Kosovo. A jak víte, stávající nařízení vyprší na konci tohoto roku. Takže jsme pod výrazným časovým tlakem, tedy všechny instituce jsou pod tlakem, tak, aby eh, změny nařízení byly v platnosti a aby byly stávající preference nahrazeny. Co se tady týče postupu, my bychom eh, návrhli jiný postup. Jak víte, jak bylo řečeno již ve v důvodové zprávě, komise představí návrh Omnibus, který by upravoval nejenom tento akt, ale 23 jiných aktů. My pracujeme non-stop, tak abychom zajistili, že to všechno klapne a chtěli bychom eh, na začátku září přijít s tímto návrhem. Také se musíme vyrovnat se stávající komitologií v oblasti obchodu a to s tím se budeme věnovat v pozdější fázi, ale doufám, že to vyřešíme rychle. Tento postup by měl tu výhodu, že bychom pozměnili eh, veškerá nařízení najednou a tím pádem bychom se vyhnuli postupu ad hoc. A jelikož eh, čelíme takovému to časovému tlaku a čelím tomu vše instituce, tak my toto navrhujeme jako přístup, protože si myslíme, že to je lepší postup. A co se týče obsahu, tam sdílíme vaše obavy. Děkuji. Až eh, návrhy komise dojdou do parlamentu, bude se to týkat toho omnibusu, tak my to určitě zohledníme. Určitě si nepřeji, abychom situaci stěžovali a prodlužovali eh, přijetí tohoto návrhu. Myslím si, že je zde velký prostor pro spolupráci a pro konverzi s tímto výborem. A my si přejeme pracovat tímto směrem, takže se těším na to, až se seznámíme s obecným návrhem komise. Naše pozměňovací, moje pozměňovací návrhy jsou spíše preventivní. Chtěli jsme eh, vykonat spíš tlak na komisi, aby přišla eh, s návrhem Omnibus a to byl to vlastně stálo za našimi návrhy. Děkuji tedy. Další výměna názorů o tomto tématu. Proběhne 10. července. Je to tedy lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Pojďme se podívat dál na bod 8. Jedná se o změnu nařízení 1334, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologie dvojího užití. Naším zpravodajem je Jörg Leichtfried z SND. Je to druhá výměna názorů. Takže dám slovo našemu panu zpravodajovi Jergovi. Děkuji, pane předsedo. Ten materiál je na straně jedné velmi zajímavý, na straně druhé také velká výzva. Tato otázka nám eh, nastaví před situaci, která je dosud neuspokojivá a ta část, kterou dokážeme změnit my teď, není schopna zase ovlivnit celkovou situaci a změnit ji. O co jde v zásadě, co je to, s čím jsme nespokojeni? Problematika je taková, že v současné době při exportu tyto, toto zboží dvojího užití, to znamená průmysl, který vyvíjí a vyrábí tyto produkty, nejsou eh, na stejné úrovni, ve stejném postavení. Různé členské státy nakládají se svými exportéry různě, což v jednotném trhu vytváří určité problémy. A za druhé, celá záležitost je poněkud netransparentní a za třetí existují také určité ztráty a určitá třetní v systému mezi komisí a členskými státy a také Evropským parlamentem. To je třeba napravit. Podle mého názoru a já jsem se pokusil vypracovat a předložit pracovní dokument, kde jsem se v zásadě pokusil všechno toto nastínit máme teď při tu, tu možnost, že řekneme, že celý postup musí být na konci transparentnější. Eh, pokud jde o působení Lisabonské smlouvy, musí dojít k posílení celkového Evropského parlamentu v té celé struktuře. Otázkou je, který výbor bude ten výbor, který bude aktivní v této věci, jestli to bude výbor pro obchod eh, či ne. A nakonec je třeba také zajistit, aby Evropská unie v těchto mezinárodních organizacích, které jsou za to zodpovědné, mluvila jedním jazykem. Z celé této situace my jsme se nejdříve poradili se zpravodaji, se stínovými zpravodaji a dospěli jsme k názoru, že samozřejmě má smysl, abychom se na ty věci podívali na základě komisního návrhu, ale to, co je nezbytně nutné, je to, aby také komise se podívala na nařízení a v pozměněnou formu předložila parlamentu. Otázkou, která z té diskuze vyplynula, a tady se ptám komise, je, jak rychle by bylo něco takového možné, protože si myslíme, že je nezbytně nutné, aby se toto udělalo tak, abychom měli celkové nové nařízení, protože ty problémy s těmi přílohami skutečně nejsou řešením a další otázkou je, zda má smysl, aby Evropský parlament v tuto chvíli dále pracoval ještě na, s tím návrhem komise, pokud dojde k tomu, že komise předloží návrh nový, případně zda také parlament za určitých okolností bude v podstatě přizpůsobovat ten původní materiál s tím novým materiálem předloženým komisí. Takže tady se chci obrátit na komisi a požádat ji, aby se k tomuto vyjádřila a aby vyjasnila otázku dalšího postupu. A naším cílem u těchto příloh, myslím, by mělo být to, abychom se na ten seznam těch toho zboží ještě podívali, abychom promysleli ještě seznam států, které v těch návrzích v současné době jsou. Mně osobně se to zdá trochu nevyvážené, tak jak je to v této podobě, ale i přesto je tu zase zásadní otázka. Za prvé, přijde komise s nějakým novým návrhem, za druhé přijde rychle s novým návrhem, tak, aby se to dalo zohlednit. Za třetí, jak my jako Evropský parlament to můžeme podpořit. Já si myslím, že tak, jak budeme teď pracovat dál s tím starým nařízením, tak to nedává příliš velké šance, proto bychom potřebovali novou předlohu, kterou, se kterou bychom mohli pracovat. A to je výsledek porady zpravodaje a stínových zpravodajů. Takže by mě potěšilo, kdybych slyšel eh, stanoviska a názory z jiných frakcí, a také bych měl rád rychlé vyjasnění situace ze strany Evropské komise. Děkuji. Um, tak, máme zde příspěvek výboru, máme zde našeho kolegu Baty Konfera a dám mu slovo, aby představil stanovisko výboru AFET. Děkuji, pane předsedo, za to, že vás tady mohu informovat o tom, nakolik eh, ta diskuze v tom eh, v našem výboru pokročila. Já jsem tam předložil návrh stanoviska a kolegové z ostatních frakcí teď eh, přispěli také se svými pozměňovacími návrhy. Poslední lhůta už proběhla, vypršela pro tyto pozměňovací návrhy takže v této oblasti během krátké doby bude možné konzultovat. Při jednáních, která jsem vedl se stínovými zpravodaji, jsme zjistili, že tam máme z velké míry stejný přístup, který se týká zejména z hlediska bezpečnosti to asi vás to neudiví, ale my jsme vycházeli z té zásady, že v otázkách, které jsou velmi citlivé, jako tyto, nemůžeme poskytnout eh, nějaké omezení v oblasti bezpečnosti. Jak víte, tak komise udělala celkem šest návrhů for General eh, Export Authorizations – a byla to společná pracovní skupina rady, která se sešla naposledy 11. června a mimo jiné dospěla k výsledku, že jednu z těchto šesti oblastí týkající se počítačů a příslušného příslušenství nepovažuje za nutné a pokud se týká další oblasti, to jsou takzvané eh, dodávky v malé hodnotě, tak tam ta pracovní skupina rady měla značné výhrady ze strany jednotlivých členských států, takže proto bych se rád věnoval také poznámce kolegy Leitfrieda a připojil se k ní, pokud je otázku pro komisi, zda komise vzhledem k těmto novým výsledkům rady to, co sama předkládá, nechce ještě jednou sama přepracovat a nebo zda komise navzdory té práci rady si myslí, že není nutné něco měnit a pak tedy se připojuje také k druhé otázce kolegy Leichtfrieda. Pokud by komise chtěla přepracovat, dokdy? Dovolte mi ještě jednu poznámku, která nesouvisí s úpravou jako takovou, ale má praktický dopad. A to je otázka, jakým způsobem by mělo probíhat přiměřená transpozice takové úpravy. Odkazuji jenom na to, že v USA, kde Homeland Security Department zodpovídá za tyto otázky, je několik tisíc úředníků, kteří zpracovávají oblast exportních kontrol a podle mého názoru doposud není zcela jasné, jak by to členské státy svými celními zprávami mohly zaručit. To je praktický problém, který budeme muset vyřešit. Já se na tu věc dívám tak, že vycházím z úvah, tak jak je přednesla také rada, podle zásady nebo podle principu, že je třeba mít dohodu a schodu členských států na potřebné míře bezpečnosti a z toho potom vyplývají v zásadě tři otázky a tím se dostávám pomalu ke konci. Jedna věc, a na to už také upozornil pan Leichtfried, je otázka destinace těchto exportů, seznam těch zemí, které komise navrhuje, je podstatně delší než seznam těch zemí, které se dohodli s radou a já bych se spíš přiklonil k tomu, abychom se postavili na tu opatrnější pozici rady. Za druhé, už jsem poukázal na to, že existují výhrady, pokud jde o ty o tu autorizaci nebo to povolení dodávky malé hodnoty, malé ceny. Myslím si, že tady by mělo jít o kvalitu a nikoli v kvantitu. Také pokud jde o exporty, jejichž hodnota se odhaduje na nízkou cenu, mohou tam být určitá rizika, tím nemám na mysli, je to otázka prodejní hodnoty. A pokud e, jeden z našich e, členských států by se stal předmětem útoku v této oblasti, tak bychom to měli brát vážně a měli bychom se nad tím ještě jednou zamyslet. A třetí bod – Přemlouvám se za to, abychom měli reporting ex ante a i tady bych doporučil vzít názor rady. Daniel Kaspary, Pipi. Pan Kaspary. Vážení kolegové, chci poděkovat kolegu Leichtfriedovi i kolegu Bytykovovi. Myslím si, že to téma je velmi důležité, protože jde o produkty, které mají velkou tvorbu hodnot v rámci našeho průmyslu a pokud se špatně použijí a dostanou se do špatných rukou, tak eh, mohou způsobit velkou škodu. Byl bych velmi rád, kdyby komise nám řekla bližší informace, proč si myslí, že ty stávající texty, které nám předložila, jsou ty správné já si myslím, že by bylo možná rozumné, kdyby kolega, komise, tak jak řekl kolega Leichtfried, by nám předložila nový text. A druhá věc, rád bych měl od inf- komise informaci o zásadních otázkách, to znamená, jak se bude to stávající nařízení v praxi aplikovat. Myslím si, že to stávající nařízení si členské státy aplikují různě, dostávám různé zprávy z různých firm které říkají, že určité produkty, pokud nemají například německé pobyčky a chtějí exportovat, tak mají ze strany spolkového úřadu eh, velké problémy, aby získali exportní povolení. Pokud ale ten stejný produkt jde přes partnera nebo přes pobočku zahraničí, tak je daleko snažší získat takovou licenci nebo povolení k exportu. A já si myslím, že pokud to nařízení by mělo být takové, že potvrdí můj dojem, to znamená, že v těch evropských členských státech se to aplikuje velmi různě, a že to vytváří eh, výhody či nevýhody pro určité firmy v určitých státech, tak bych se přimlouval za to, aby se toto nařízení přepracovalo a byl bych skutečně rád, kdyby nám komise mohla vysvětlit, jak se dívá na aplikaci tohoto nařízení v praxi, jestli je v Evropě jednotná aplikační praxe nebo zda se v členských státech eh, tato praxe liší jestli jsou tam nějaké kritické body a jestli tam je nějaká kritika, která se ke komisi donesla ze strany firm. Děkuji. ano, tak si nyní vyslechneme komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji poslancům tohoto parlamentu za jejich reakce. Tak jak zpravodaj správně řekl, tak je to opravdu mezní záležitost mezi bezpečnostní a obchodní sférou. Já plně souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj o společném trhu, protože toto je mezní situace, kde musíme uvažovat také o bezpečnostních aspektech a může to způsobovat problémy na společním trhu. A také jsou tady kontroly, protože minulé kontroly před rokem 1995 byly založeny individuálně na rozhodnutí členských státech. Ústavní jsou eh, promiňte, Soudní dvůr rozhodl v roce 1995, že například bezpečnostní komponenty nemohou být v kompetenci členských států a proto jsme zpracovali nařízení, které máte před sebou. Je to proces, by eh, budování komunitární dimenze v této oblasti. Pokud se týče posílení role Evropského parlamentu, s tímto já plně souhlasím a my rádi jsme o těchto tématech s vámi diskutovali a také si pečlivě vyslechneme vaše stanoviska. Pokud se týče problému ve vztahu k k, tím, k tomu, že jednotlivé členské státy aplikují nařízení po svém způsobu. To eh, je pravda, že také toto nařízení aplikují jednotlivé členské státy a máme zde licenční úřady, které toto nařízení eh, provádí. Máme zde takový licenční seznam, který se vztahuje na všechny komunitární e, produkty a potom jsou zde také, je tady delší, jiný, další jiný seznam a e, zde rozhodují členské státy sami podle své licenční politiky. My Tady máme také stížnosti jednotlivých podniků, které exportují eh, do třetích zemí, které si stěžují na to, že jejich produkty nejsou vyváženy do určitých států, ale například produkty jejich konkurentů ano tím se také komise zabývá nejenom po legislativní stránce, ale my také zpracováváme hlavní směry a vodítka a snažíme se zabezpečit stejné standardy všude. Ale není to jednoduchá věc a my doufáme, že také Evropský parlament nám v tomto pomůže. Pokud se týče otázky proč je tento návrh správný, proč tento seznam a ne jiný seznam. Tento návrh je založen na exportních licenčních postupech členských států. To znamená, že tady je jedna, eh, jedno exportní povolení na komunitární úrovni a potom máme individuální exportní povolení. To znamená, že exportéři mohou vycházet z jednoho seznamu a mohou eh, exportovat do třetí země ale jedná se například o seznamy, které jsou v jedné zemi, ale ne, nejsou prováděny v jiné zemi. A proto my se snažíme vytvořit společného jmenovatele mezi těmito licenčními seznamy. Eh, bezpečnostní obavy jednoho státu nemusí být bezpodmínečně bezpečnostními starostmi jiného státy. Například eh, zásilky s nízkou hodnotou, které jsou předmětem kritiky, tak ve Spojeném království a v, německých, eh, v Německu toto spadá pod národní licenční eh, povolení a my se domníváme, že toto může být rozšířeno na celou oblast EU. Takže to se netýká pouze omezení hodnotou, týká se to také pouze několika zemí a to to dává povolení pouze několika exportérům a mohli by to použít ještě také, také celní orgány. Eh, můžete prosím mluvit poněkud stručněji, žádá pan předseda. A nyní závěrečná otázka, zdali komise hodlá předložit nový návrh. My v současné době pracujeme na naší budoucí budoucí obchodní politice. To bude sdělení, které bude vydáno na podzim a komise zde navrhuje, aby tento výbor na tomto návrhu pracoval a snažil se ho schválit, protože tento návrh je transparentnější, je to krok správným směrem a my vyslechneme veškeré apely ze strany Evropského parlamentu, abychom v této oblasti dělali více. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já to nechci bezpodmínečně prodlužovat, ale omlouvám se také komisi, jestliže jsem na začátku se vyjádřil poněkud nesrozumitelně, ale to, co jsem vycítil z rozhovory se stínovými zpravodaji, tak tady není velká chuť pracovat dále na tomto nařízení, jestliže nemáme perspektivu nového celkového nařízení a je, kde, kde bude také jasný časový rámec. To je problém, který v současné době máme a vaše že odpověď nebyla příliš uspokojivá a pan kolega eh, Kaspary kýve a pan kolega Bütiker to vidí podobně. Můžete se k tomu ještě vyjádřit, k tomu časovému rámci a po abyste se vyjádřil jenom k tomuto bodu a dále bychom pokračovali v našem programu. Já v podstatě souhlasím se všemi kolegy, také otázku počítačů vidím podobně jestliže existují moderní zbrojní systémy, tak mají všechny co dočinění s počítači, takže o tom musíme ještě diskutovat. Ale já si myslím, že se nám to povede, ale tento zásadní bod podle mého názoru nebyl zodpověděn a já bych vás požádal, abyste mi prosím odpověděl. Commission. Komise, máte na toto konkrétní odpověď? Jestliže otázka zní, zdali navrhneme nové nařízení v následujících dvou až třech měsících, tak odpověď zní ne. My nadále, u nás probíhají diskuse. Promiňte, promiňte, pane předsedo. Pane předsedo, prosím. já jsem zodpovědný za vztahu s parlamentem, takže já chci říci, že nařízení byla předložena ta, v té původní podobě. A to souvisí s tím, že tady již byla diskuse s parlament a také parlament eh, žádal, abychom vycházeli z původního nařízení. A tady veškeré eh, legislativa byla znovu předložena v té původní podobě. Takže máme to, co máme, návrh ze strany komise a potom 30. srpna po letní přestávce se budeme touto zprávou znovu zabývat. A nyní přejdeme k bodu číslo 9. To je nová diskuse o uvádění zemí původu u některých produktů dovážených ze třetích zemí. To je druhá výměna názorů. My máme s tímto tématem určité problémy a v této oblasti došlo pouze k malému pokroku v radě od roku 2005 a v květnu navštívila delegace Itálie a také jsme zde získali dojem, že je třeba takovéto nařízení schválit. Proto dám slovo kolegyni Muscardini, která sedí po mé levici, je to místo předsedkyně tohoto výboru. Máš slovo, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Je to již druhá výměna názorů A já si myslím, že by bylo dobré ujasnit si ty cíle, které všichni sdílíme. Jak všichni víme, Evropský parlament před několika měsíci poměrně velkou většinou poskytl příznivé stanovisko a řekl, že by mělo být nařízení, které se vztahuje na uvádění země původu u výrobků. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost to znamená, že komise se uchopí nařízení, původního nařízení z roku 2005. Existuje návrh nařízení. A co musíme nyní udělat? Musíme identifikovat, které části nařízení je zapotřebí částečně změnit a přizpůsobit to současné realitě. Nařízení je aktuální, splňuje požadavky občanů a spotřebitelů v členských státech Evropy. Občané a spotřebitelé by měli mít právo vědět, odkud výrobek pochází, ať je to Čína či Spojené státy. A my chceme, aby nařízení občanům umožnilo, aby věděli, odkud výrobek pochází a tím pádem se mohli rozhodnout, zda ho chtějí či nikoliv. Takže my v zásadě chceme více demokracie pro občany. Bylo by určitě nesprávné, abychom takto neposkytovali milionům občanům informace. Ať se vezmeme demokracii, jak je například ve Spojených státech, nebo ať se vezmeme nějaké ne tak rozvinuté demokracie, po případě Čínu, tak všechny tyto země i svým občanům takovéto informace poskytují. Občané v těchto zemích vědí, odkud výrobek pochází a tím pádem parlament musí říct radě, že musíme dospět k dohodě protože jinak veškeré eh, projevy, které zde proběhly v parlamentu a které se týkaly eh, obhajoby práv spotřebitelů, to by byly prostě jen prázdné fráze. A já si myslím, že to určitě nechceme. V návrhu své zprávy jsem identifikovala hlavní problémy. Spojené státy, jedna z největších eh, demokracií má takovéto nařízení již od 30. let 20. století a to u všech výrobků, které jsou dováženy na území Spojených států. U nás máme seznam pouze některých výrobků a doufáme, že toto nařízení vylepšíme. Nicméně musí to být aktuální nařízení. Veškeré země, veškeré vlády mě měly chápat, že hlavní distribuční společnosti mají své vlastní požadavky, nicméně spotřebitelé a občané mají taky své požadavky. My jsme vždy říkali, že obchod a obchodní záležitosti by měly mít rovné podmínky ve všech zemí. A když se podíváte po světě, do jiných zemí, tak mimo EU takovéto požadavky na uvádění původu výrobku existují. Tak já nechápu, proč bychom to nemohli mít i zde v Evropě. Jste jeden pozměňovací návrh, který navrhujeme. A týká se to následující. Nařízení říká, že komise by měla navrhovat nové produkty, které by měly být vyloučeny nebo naopak zařazeny do nového nařízení. My naopak se domníváme, že zaváděním nových kategorií či vylučování kategorií výrobků z nařízení by mělo spadat do pod parlament, do parlamentních výborů. Myslíme si, že to není pouze technická práce, ale zároveň politická práce. A poté, co stoupila Lisabonská smlouva v platnost, je to více politické než technické téma. Samozřejmě eh, činili bychom tuto práci v plné spolupráci s komisí, nicméně chceme, aby parlament byl do tohoto procesu začleněn a abychom úzce spolupracovali s komisí. Musí to být tedy parlament a komise, která přesvědčí radu, že tento postup je nezbytný. Možná rada ještě neměla dostatek času, aby se tomuto tématu věnovala, ale zatím se pozitivním způsobem k tomuto návrhu nevyjádřila. Jak již jsem řekla, máte před sebou na stole návrh mé zprávy a já už eh, nebudu říkat více. Samozřejmě jsem vám k dispozici. Pokud máte nějaké připomínky, vše si ráda vyslechnu. Hm, chtěla bych upozornit, že nemáme již moc času, protože bychom práci měli dokončit do září. Děkuji, Kristýně, za představení zprávy, pokud jsem to pochopil, tak ještě nebyl, eh, nebyla zpráva z italštiny přeložena do jiných jazyků. Zahajuji diskuzi a dám slovo panu Kasustemu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Kristiáno. Omlouvám se, pane předsedo. Ještě doplním jednu věc. Na jednu věc jsem předtím zapomněla. Je škoda, že ten text byl přeložen jenom do angličtiny. To, co jsme společně vypracovali, Já si myslím, že je důležité, aby ten text se přeložil i do dalších jazyků, tak abychom mohli lépe spolupracovat. Už před měsícem jsem se ptala, jak vypadá situace v zemích, kde platí to nařízení a nedostala jsem žádné informace, čili jsem pracovala bez podpory našeho výboru. A chtěla bych pana předsedu a také kolegy požádat o to, abyste na toto nezapomněli. Je to spolurozhodovací proces a potřebujeme technickou i jazykovou podporu. Děkuji, pane předsedo. My už jsme diskutovali dlouho o tomto tématu a já jenom připomínám, že ta věc má svoji historii, protože parlament předložil svá usnesení a svá prohlášení k tomuto tématu a je to metoda společenství, která se používá. Z tohoto úhlu viděno je to docela dobrá spolupráce, měli bychom ji využít. Použila se také pro pozměňovací návrhy, které byly vypracovány. Vypracoval je, eh, vypracovala je kolegyně Muscardini a uběhlo pět let, čili je nutné ten text přizpůsobit. Bylo by dobré, kdybychom také konstatovali, že instituce jsou zajedno, pokud jde o toto téma a rada. Eh, zda zastupuje legitimní národní zájmy. A musíme také hledat konsenzus mezi členskými státy. Pokud pro tyto sektory eh, budeme mít stejný přístup jako pro ostatní citlivé oblasti, ať jsou to služby, celní záležitosti, jsou to otázky potravin, to se velmi těsně dotýká občanů, tam se zabýváme kvalitou, eh, výživovými hodnotami, to ano, ale když jde o textil nebo o bižuterii nebo e, obložení pokojů, koberce a podobně. I tam je to otázka důležitá pro zdraví, je to otázka prostředí, ve kterém žijeme. To nejsou abstraktní produkty e, výrobního průmyslu. Jsou to produkty, které se používají pro výrobu letadel, motorů, budov a i tam jde také o zdraví. A když vyrábíme oblečení, tak je důležité, aby to oblečení bylo bezpečné, aby neškodilo. Takže ochrana sektoru, který něco vyrobil, to není všude. A proto je na čase, abychom už přestali rost lišovat mezi těmi, kteří se eh, věnují výrobnímu průmyslu a ostatním. Parlament už několikrát ukázal, že tady v těchto otázkách existuje konvergence. Musíme podpořit toto nařízení a měli bychom se pokusit také to ovlivnit politicky ty národní, na úrovni národních stran, národních eh, vlád, tak abychom se na radu dostali už konzenzuálně. Um, Robert Sturdy, here. Robert Sturdy, děkuji. Souhlasím se vším, co řekla paní Muscadini a v její angličtina je také velice dobrá, dokonce lepší než vlastních řečníků. A já jsem si koupil před šesti týdny oblek a myslel jsem si, že je italský, ale bylo to vyrobeno v Hongkongu a to označení je tedy nejasné. Já chci se zeptat paní Muscardiny a dalších. Výbor pro životní prostředí nedávno vydalo také eh, akt eh, o označování potravin a já se domnívám, že my bychom také v tomto výboru měli pokročit v této oblasti dál. Takže my to máme nyní v oblasti potravin a měli bychom eh, vstoupit i do dalších oblastí. Je tady vždy riziko, že když máte produkt, který je dovezen do Evropy a tady dokončen, pak ona etiketa o zemi původu je složitá a často to bylo používáno v minulosti jako omluva a nemělo by se to takto dál postupovat. Mělo, měla by být označena země, kde byla udělána ta největší práce. Potom to bude ve prospěch určitých zemí, které dovážejí výrobky do Evropské unie. Je to také ve prospěch prospěch eh, spotřebitelů a všech občanů. A já se domnívám, že toto je opravdu skvělá práce, kterou vykonáváte a kupředu. Nyní dám, prosím, slovo komisi. Děkuji. Já opravdu nemohu mnoho dodat k tomu, co bylo doposud řečeno. My souhlasíme především s tím, co bylo za, řečeno na závěr, protože se jedná o nařízení, které dává informace spotřebitelům tak, aby mohli spotřebitelé udělat kvalifikované rozhodnutí. My v radě často slycháme protichůdné hlasy a my se snažíme navrhnout nařízení, které bude vyvážené mezi těmi, kteří chtějí řádné označování a také těmi, kteří se obávají nadměrných nákladů pro textilní průmysl. Pak jsou tady také různé návrhy na postup, jsou tady také seznamy produktů v přílohách. Já si myslím, že nejlepší by bylo postupovat formou komitologie. Tady je pouze riziko to, že když plně zapojíme Evropský parlament, tak to povede k delším lhůtám při době splatnosti a přílohy. To musí Evropský parlament si rozhodnout sám, co tak, aby byla vyvážena žen na jedné straně prodloužený časový harmonogram a také na druhé straně, aby byste se dostatečně prosadili. Takže na závěr chci říci, že komise děkuje za podporu a za aktivní spolupráci s parlamentem v této záležitosti a i my My také doufáme, že tato dobrá práce povede k pokroku v radě. Děkuji. A nyní bych chtěl ukončit tuto diskusi ještě paní Muscardini na závěr. Já chci všem poděkovat všem kolegům, kteří vyjádřili svůj názor. Chci poděkovat také komisi, Víceméně jsme dospěli ke schodě a na tomto základu můžeme ještě při dalším setkání v červenci dopracovat ten materiál. Můžeme potom v září nebo ano, v září o tom hlasovat ve výboru. Pokud máte nějaké konkrétní připomínky nebo pokud byste měli pozměňovací eh, návrhy, ať individuální nebo společné, jsem připravena ke spolupráci. Chci poděkovat také kolegovi Sustan Rinaldimu, který se sem, kolegům, kteří se se mnou sešli a spolupracovali. Jsme z různých politických rodin, ale jde nám o společný cíl. Chtěli bychom se zasadit o to, aby práva občanů a demokracie byly vždy v popředí.